Okay, um, I propose that we now continue. Tak, um, já navrhuji, že bychom pokračovali ve schůzi výboru IMCO a půjdeme rovnou na další bod na pořadu jednání, což je projednání návrhu stanoviska eh, s titulem Směrem ke strategii v oblasti digitálního obchodu. Toto je stanovisko výboru IMCO, příslušný výbor je výbor INTA. Slovo má náš navrhovatel Daniel Dalton. Děkuji, paní předsedající. V rámci stanoviska IMCO jsem se chtěl zaměřit na dopad na spotřebitele eh, aktuálních digitálních nedostatků v obchodních vztazích, takže to jsem se snažil řešit mnoha způsoby. Za prvé, elektronické obchodování nejčastější styk spotřebitelů s elektronickým obchodováním eh, je právě eh, tento sektor, a to jak uvnitř, tak mimo jednotný trh. Doufejme, eh, že geoblocking se odstraní a kyberbezpečnost pomůže, aby tyto strategie mohly prospívat. Elektronické obchodování je rostoucí průmysl, a to i pro firmy uvnitř EU. Nicméně usnadňování mezinárodního obchodu v rámci elektronického obchodování se dramaticky nezlepšuje. A to je proto, že často se spotřebitelé najednou ocitnou před překážkou, když si chtějí něco koupit z oblasti mimo EU, tak často narážejí na to, že najednou jim na dveře klepou celníci a dostávají velké pokuty eh, při prvním pokusu o koupi produktu mimo EU. A to je podle mě potřeba řešit. Eh, jinak nám eh, mezinárodní obchod digitální nebude na globální úrovni vzkvétat. Já tady mám čísla z Velké Británie, ale myslím si, že budou podobná eh, v jiných zemích EU. Pokud něco dovážíte, koupíte si to v zahraničí a dovážíte to, musíte to proclít nad hodnotu zhruba 150 euro. Ale pokud to stojí více než 15 liber nebo nějakých 18 euro, dejme tomu, tak musíte platit také dovozní DPH. Eh, když to porovnáte třeba s dietami, eh, nebo respektive s povolenkami, když někdo jede do zahraničí a vrací se zpět se zbožím, tak má eh, jaksi bezcelní, řekněme, bez DPH povolenku nějakých 430 euro. A to je jednoznačný, jednoznačný nepoměr. Je to nevýhoda pro elektronické obchodování. Chceme-li, aby elektronické obchodování globálně vzkvétalo, musíme s tím něco udělat. Takže to je jedna věc, kterou se snažím v našem stanovisku řešit. je to potřeba, je, je o tom potřeba eh, jednat. Nevím, jestli to můžeme vyřešit v bilaterálních vztazích. Myslím si, že to musí být na agendě VTO v rámci digitálních služeb, abychom eliminovali tyto tarifní i netarifní překážky. V EU se musíme zaměřit na několik klíčových oblastí, například roz, rozvíjení ochrany spotřebitele, eh, eliminace spamu, elektronické platby, posilování transparentnosti a na oblasti, kde se digitální obchod rozvíjí 3D tisk nebo propojená vozidla. To vše musí být součástí agendy zvýšené liberalizace trhu bez eh, diskriminačních opatření co do přístupu na trh skrz online služby. Volné toky dat, což je samozřejmě velice aktuální téma, je ve středu tohoto celého. Všichni se shodneme, že musíme mít silná pravidla pro soukromí, eh, ta, eh, o těch v EU nelze vyjednávat. Čas od času vidíme, že z důvodu národního dohledu nebo soukromí je potřeba data lokalizovat, ale celkově vzato omezení toku dat v podstatě jsou jenom převlečený protekcionismus. Takže já si myslím, že je důležité zajistit volný tok dat. E, každý, s kým jsem mluvil, e, mi říká, že bychom toto neměli dělat v obchodních dohodách. Dobře, to beru. Myslím si, že lepší přístup, jak zajistit volný tok dát a zároveň zajistit vysoké standardy ochrany soukromí a dat, je eh, zaměřit se na dohody o adekvátnosti s různými zeměmi eh, po celém světě, jako máme například s USA, Pracujeme na podobné dohodě s Japonskem a já si myslím, že bychom měli zatlačit na to, aby se komise na tyto dohody o adekvátnosti více zaměřila i s třetími státy ve zbytku světa, tak zajistíme volný tok dat a ochranu, eh, pravidla na ochranu osobních údajů. A jak se to bude do budoucna měnit, tak tyto dohody o adekvátnosti se daleko snáze mění než celé komplexní obchodní dohody. Rovněž jsem v minulosti vypracovával zprávu o netarifních překážkách a z toho vzešlo nejenom to, jak zde jsou hluboce zakořeněné protekcionistické zájmy, ehm, často vedou ke vzniku právě necelních bariér, ale ehm, velice často to, co v jedné zemi znamená netarifní překážku, je naprosto legitimní veřejná politika v jiné zemi. Takže to je také potřeba řešit v oblasti dat. Opět ehm, musíme pracovat na úrovni VTO na identifikaci a eliminování netarifních eh, překážek. Musíme dosáhnout co nejširšího konsenzu a navrhuji, abychom se snažili prosadit eh, konkrétní workshop na téma netarifních bariér na úrovni VTO. Takže, abych to schrnul, jsem si jist, že se v této oblasti můžeme výrazně posunout a vypracovat obchodní rámec přátelský vůči spotřebitelům, který bude prospěšný pro EU a bude chránit naše spotřebitele. Těším se na poznámky kolegů a na další spolupráci se stínovými zpravodaji. Děkuji. Děkuji, pane Doltne. A teď stínový zpravodajové za EPP. To je obvykle pan Pospíšil, ale nevidím ho zde. E, nahrazuje ho někdo? Ne. Za SAD Paní Geringer de Odenberg taky tady není a nikdo ji nenahrazuje. Tak, eh, pan Albrecht za zelené. Děkuji. Eh, doufám, že eh, příště alespoň přijdou někteří kolegové, až budeme mluvit o návrhu stanoviska. Na to se skutečně velmi těším. Mě samozřejmě zajímá to, co říkal pan Dalton ohledně zacházení s osobními údaji v rámci obchodních vyjednávání, ale také v obchodním prostředí obecně. Přičemž samozřejmě náš zájem EU je nepřijít o ten pákový efekt, který máme na naše obchodní partnery, aby se zvýšila ochrana osobních údajů v rámci jejich právních prostředí. Já jsem pevně přesvědčen, že rozhodnutí o adekvátnosti na základě našeho nového nařízení to bude klíčové, eh, čeho budeme muset dosáhnout. A samozřejmě, když říkáme, že toto je ten hlavní směr, kterým se musíme ubírat, tak máme rovněž poměrně dobré příležitosti získat eh, další takováto rozhodnutí o adekvátnosti. A možná si proto myslím, že bychom neměli příliš rozšiřovat tu potřebu bojovat za nějaký ofenzivní zájem, nevím, třeba neopodstatněné celní poplatky eh, v rámci určité lokality. Eh, Myslím si, že je naprosto legitimní něčeho takového se chtít zbavovat. Jsou to nelegitimní doložky a mnoho z těchto opatření není vůbec spravedlivých. No a měli bychom se snažit, nebo respektive neměli bychom se snažit mluvit obecně pouze o volném toku dát, protože jsou určité situace, například v oblasti osobních údajů, anebo situace, jako jsou třeba já nevím, určité otázky autorského práva nebo jiné související podobné otázky, kdy není úplně moudré říkat, musíme zajistit svobodný, svobodné proudění dat. To ne. Jsou i na naší straně zájmy vyjednat si určité standardy, takže eh, doufám, že se nám podaří Eh, v těch do, do těch vyjednávání ve výboru INTA poskytnout plodné vstupy a že najdeme eh, nějaké způsoby, jak chránit své vlastní standardy v oblasti ochrany dat. Děkuji. Děkuji. Pakliže zde není nikdo další, kdo by chtěl mluvit na toto téma, eh, dala bych slovo komisi. Prosím. Dobrý den, děkuji. Tuto zprávu vítáme směrem ke strategii v oblasti digitálního obchodu. E, na základě diskuse ve výboru INTA mohu potvrdit, že sdílíme ty tři principy, na kterých se obchodní strategie EU má stavět. Jsme přesvědčeni, že je potřeba aktualizovat e, obchodní pravidla, která by odpovídala potřebám operátorů v EU Musíme jít eh, krok za krokem s digitální revolucí, s digitálním vývojem a zároveň musíme přemýšlet o tom, že bychom měli vytvářet výhody pro spotřebitele v EU. Z našeho hlediska, z hlediska komise, my už jsme na tuto potřebu reagovali tím, že jsme předložili eh, plnohodnotnou digitální kapitolu při vyjednávání s Mexikem. Ta už zahrnuje celou řadu důležitých doložek, například zákaz eh, povinného přenášení zdrojových kódů, zákaz eh, určitých typů elektronických transakcí, transakcí pravidla pro důvěru spotřebitelů, která reflektují náš vnitřní rámec, který je na, na, daleko ambicioznější než eh, jakékoliv podobné rámce našich partnerů. Rovněž zde máme doložky o regulační spolupráci, což může podporovat diskuse o interoperabilitě různých standardů, Ehm, některé ty věci se také zmiňují v tomto stanovisku, v té zprávě obecně. Podíváte-li se rovněž na eh, tu nedávnou dohodu s Japonskem, principiálně vzato, tak si myslíme, že to můžeme také považovat za dobrý benchmark eh, v této oblasti, protože máme dedikovanou kapitolu o elektronickém obchodu a odpovídá to většině klíčových aspektů, které byly součástí toho pracovního dokumentu. Ráda bych prohovořila o jednom důležitém tématu, které tady právě zaznělo, to znamená datové toky. Toto téma je velice důležité. Aktuálně probíhají jednání v rámci komise na téma, jak takové rovnováhy dosáhnout. Na jednu stranu musíme zakázat neopodstatněné datové toky a na druhé straně musíme eh, plně zachovat a zajistit eh, politický prostor pro regulování práv na ochranu údajů. Je jasné, že o základních právech v obchodních dohodách nejednáme, takže je to velice delikátní záležitost. Pracujeme na přesné formulaci ve spolupráci s Evropským parlamentem také mimo jiné a opět eh, ten příklad nedávné politické dohody s Japonskem ukazuje, že je zde ta možnost těch rozhodnutí o adekvátnosti, která mohou hrát velice pozitivní roli v tomto ohledu. A proto jsme přesvědčeni, že i toto je téma, které by mělo být uznáváno v této zprávě. Takže celkově vzato zprávu podporujeme. Podporujeme tu škálu témat, která byla, která byla sem zahrnuta. A to samé se týká návrhu stanoviska, například návrhy k vyjednávání VTO v této oblasti. Zde bych ráda připomněla, že v nedávné době EU podala návrh ohledně usnadnění online transakcí, kde eh, řešíme celou řadu důležitých otázek, spam, ochrana spotřebitele, elektronické smlouvy a tak dále. Ale musíme pamatovat na to, že kdykoliv diskutujeme toto téma v rámci tělesa složeného ze skoro 170 stran, tak samozřejmě naše úroveň ambicí musí být nastavena o něco níže. Ale e, i z toho důvodu musíme pamatovat na diskuse ve VTO, které jsou velice obtížné. E, v důsledku zapojení e, rozvojových zemí a proto jsme rádi, že ta zpráva zahrnuje i ten rozvojový aspekt. Takže celkově za to tu práci podporujeme a těšíme se na další diskuse a spolupráci. Děkuji. Děkuji vám. Nevím, jestli se ještě zpravodaj chce vrátit eh, do diskuse. Ano, stručně. Ono se snadno vyjednává, když mluví jenom dvě frakce. No, ale já si nemyslím, že toto je nějak sporné. Myslím si, že se v podstatě shodneme. Jenom abych reagoval na pana Albrechta, my jsme tyto věci diskutovali sáhodlouze a v podstatě se shodneme. Jenom bych řekl, že osobní údaje nejsou kompetence IMCO, takže musíme být opatrní, abychom eh, se dostali mimo naši kompetenci. Ovšem, ochrana spotřebitel naší kompetencí je. Takže data a ochrana spotřebitele to spolu úzce souvisí, takže o něčem mluvit můžeme, jenom musíme dávat pozor, abychom jaksi nepřesáhli eh, hranice, které nám jsou vytyčeny. Obecně to vítám i to, co říkala komise, těším se na spolupráci, nemyslím si, že by naše názory byly na míle odlišné. Děkuji. Termín pro pozměňovací návrhy je 6. září. A tím se můžeme posunout k dalšímu bodu na pořadu jednání, a to je projednání pozměňovacích návrhů k stanovisku přístupu zboží a služeb třetích zemí na vnitřní trh Unie s veřejnými zakázkami a o postupech na podporu jednání o přístupu zboží a služeb Unie na trhy třetích zemí s veřejnými zakázkami. Název je to trošičku delší, a já bych ráda dala slovo eh, panu navrhovateli, je to pan Štefanec. Děkuji. Evropská komise přijala první návrh tohoto nařízení už v březnu 2012 aby stanovila eh, takzvané eh, mezinárodní eh, nástroje pro veřejné zakázky. Hlavním cílem je zvýšit pákový efekt Evropské unie v mezinárodních obchodních jednáních a zlepšit přístup na trh a související možnosti pro evropské hospodářské operátory v třetích státech a na jejich trzích s veřejnými zakázkami. Evropský parlament již přijal pozměňovací návrhy k tomuto návrhu v lednu 2014 kdy se to téma vrátilo do výboru zodpovědnému za další projednávání. Bez ohledu na to rada byla rozdělena ve věci tohoto návrhu. V podstatě stejný počet členských států byl kritický eh, vůči eh, všeobecně tomuto návrhu a stejný počet byl všeobecně pro tento návrh. Rada stále není aktivní a proto parlament chce vstoupit do třístranných jednání. Eh, to, tento návrh stanoviska obsahuje pozměňovací návrhy přijaté výborem IMCO ze 17. října 2013 ohledně doložek, které zůstaly eh, v rámci pozměněného návrhu komise a spadají buď do výhradních nebo sdílených kompetencí IMCO. Rovněž eh, je zde zohledněna celá řada pozměňovacích návrhů z toho pozměněného návrhu komise z roku 2016. Rád bych vás informoval, že zrovna včera proběhla schůzka stínových zpravodajů s ostatními stínovými zpravodaji a já jsem všechny informoval, že zde je žádost o stažení všech pozměňovacích návrhů, které se netýkají kompetencí IMCO. A my tedy budeme pracovat na kompromisních pozměňovacích návrzích v oblasti našich kompetencí environmentálních, sociálních a pracovních standardů. Děkuji. Děkuji. Pane navrhovateli, ano, měli bychom jít příkladem, měli bychom se omezit skutečně pouze na naše kompetence. Za to vám děkuji. Teď bych ráda dala slovo Marii Grapíny, stínové zpravodajce za SAD. Děkuji. Ráda bych poděkovala panu navrhovateli, panu Štefancovi. Jak řekl, proběhla schůze stínových zpravodajů a myslím si, že do značné míry jsme eh, vyřešili naše neschody. Na této schůzce stínových zpravodajů se hovořilo, bylo předloženo hodně pozměňovacích návrhů přičemž souhlasíme s představou, že bychom se přidrželi našich kompetencí, nicméně bylo zde několik pozměňovacích návrhů od frakce SAD, celkem jich bylo 16, ale návrh 23 a 75 si myslíme, by, mělo být, by měly být přesto součástí kompromisů. Vzhledem k tomu, jakou historii má za sebou tato zpráva, bych ráda zdůraznila, proč ji potřebujeme. Podobnou otázku jsem položila estonským ministrům, estonským ministriním, které mezi námi byly dnes dopoledne, co se týká tohoto nástroje a proč jej potřebujeme. Je fakt, že Evropská unie by měla být schopna otevírat trhy evropským firmám eh, v případě tohoto druhu veřejných zakázek. Jedině tak se nám podaří překonat určitá protekcionistická opatření, která zavádějí některé naše členské státy. Takže my už jsme otevřený trh a takovýchto protekcionistických tendencí se chceme zbavit. Je také dobře, když se Evropa může účastnit, když může být součástí toho velkého biznisu, a když se může dostat k těm obrovským potenciálům velkých obratů, které eh, nám zatím vůbec otevřeny nejsou. A je to částečně proto, že nemáme potřebná nařízení, takže není možné, aby se evropské firmy staly si, aby, aby se stali účastníky daných výběrových řízení. Takže je důležité mít tu regulaci, je důležité říkat, že nemluvíme o protekcionismu, hovoříme o spravedlivé konkurenci, hospodářské soutěži a reciprocitě v rámci udělování veřejných zakázek, což eh, nepokrývají dohody GATT ani jiné. Je potřeba si uvědomit, že otevírání trhů mimo EU pro evropské firmy zlepší výhledy na růst a tvorbu pracovních míst a podpoří to hospodářský růst. Proto tuto zprávu podporuji a věřím, že se shodneme s ostatními politickými frakcemi, tak abychom se v této věci mohli posunout, byť zde je ten pad v radě. Myslím si, že je rovněž důležité promluvit si s členskými státy, já jsem podnikla několik cest do určitých členských států eh, v rámci misí tohoto výboru a došlo mi, že je velice důležité umět správně komunikovat a pracovat otevřeně a transparentně. Pokud jsou země, které jsou proti těmto opatřením, pak je potřeba u nich lobovat a více s nimi mluvit. Nejde o protekcionismus, jde o otevření trhu, Jde o to, abychom měli spravedlivou morální formu hospodářské soutěže, aby docházelo k rovnováze mezi firmami na vnitřním trhu a aby e, existovala náležitá reciprocita pro evropské firmy, které chtějí se účastnit veřejných zakázek mimo jednotný trh. Děkuji. Za ECR Emma McClarkin jako stínová zpravodajka. Děkuji paní předsedkyně, děkuji eh, panu zpravodaji a všem kolegům. Včera jsme vedli velice plodnou diskusi na schůzi stínových zpravodajů. ECR vítá předložené pozměňovací návrhy ostatních frakcí a, a věříme v pozitivní možnost spolupráce. Ale jak jsme jasně řekli, ECR sdílí ten všeobecný záměr zvýšení přístupu na trh v třetích státech pro evropské firmy, zejména malé a střední firmy, ale jsme i nadále přesvědčeni, že nejlepší způsob, jak toho dosáhnout, je prostřednictvím dohod volném obchodu, ne tímto konkrétním návrhem v podobě jednoho nástroje v této věci. E, vážíme si toho, že komise se snaží jasně říci, že zde už nadále není potenciál pro uzavření evropského trhu s veřejnými zakázkami. Přesto si děláme starosti o ten nový nástroj o přizpůsobení cen, kde bude mít, mít exkluzivní kompetence IMCO. To by se týkalo um, účastnících se firem ve veřejných zakázkách ze třetích států, kterým komise může částečně zakázat přístup k evropským veřejným zakázkám. A to by byl velice nebezpečný precedens co do, eh, co do e, retaliačních opatření. My jsme přesvědčeni, že víra v tento druh politiky, v tento druh nástrojů je zkrátka špatná. Pokud budeme vytvářet bariéry pro vstup na náš trh od ostatních národů, musíme očekávat, musíme počítat s tím, že oni udělají to samé. Byť tedy EU te, tento návrh EU má výjimku pro malé a střední podniky, stejně to stále vytváří možnost, že ostatní státy budou vytvářet protekcionistická opatření proti našim malým a středním podnikům, přičemž my chceme, aby naše malé a střední podniky měly příležitost přistupovat na ostatní trhy. Nechceme zavádět politiku, které, která, která by toto mohla omezit. Protekcionismus plodí jen další protekcionismus. A to je naše velká obava, že toto je v podstatě retrospektivní krok, co zde zaujímáme a v podstatě to bude negací naší dosavadní obchodní liberalizace, které jsme již dosáhli. Jsme přesvědčeni, že bychom měli jít příkladem a byť tedy s tímto modelem nesouhlasíme, vidíme zde možnost, jak zlepšit tento text v duchu kompromisu a ECR v tomto duchu bude tvrdě pracovat na zlepšení celého textu. Podporujeme zpravodaje v tom, abychom zajistili, že se jasně přidržíme v rámci našich kompetencí ehm, toho, že vyloučíme ty pozměňovací návrhy, které by zasahovaly do pole působnosti výboru INTA pro mezinárodní obchod. Tedy e, to musíme respektovat, pakliže s nimi chceme spolupracovat. Nicméně nemůžeme podpořit jakékoliv návrhy, které by vyzývaly komisi k tomu, aby hodnotila legitimitu aplikování omezování veřejných zakázek a to není, to není v naší kompetenci. A nakonec e, nemůžeme rozhodně podpořit vůbec nic e, takového, co by dále podkopávalo konkurenceschopnost nebo hospodářskou soutěž a vedlo by to k eh, recipročním protekcionistickým opatřením. Je zde spousta pozitivní práce, kterou, které můžeme dosáhnout, takže o to se budeme snažit, ale je potřeba myslet do budoucna, myslet na budoucnost. A když se podíváme na trhy, tak jasně vidíme, že toto zkrátka není ten správný návrh. Děkuji. Emo za Alde Dita Charanzová, prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Já chci poděkovat zpravodaji, ale když se podívám na pozměňovací návrhy, tak tam nevidím moc eh, společného základu pro jednání stínových. Některé se snaží odůvodňovat protekcionismus zemí EU i ne EU a to je něco, co moje frakce nemůže podpořit. My věříme ve volný obchod, věříme, že musíme bojovat proti protekcionismu a tak jak i mm, řeklo estonské předsednictví, musíme bojovat proti protekcionismu nejenom v Evropské unii, ale také na mezinárodní úrovni a zavírat dveře to pouze povede k více zavřeným dveřím a nakonec eh, to poškodí nás obrátí se to proti nám, proti naší ekonomice, proti našim podnikům, malým i středním také. A další návrhy se snaží o e, ekologické a sociální podmínky, které nemají vůbec co ročnění s tímto nástrojem. I když e, ne, s tím nesouhlasíme, tak e, je třeba respektovat určitou logiku a to tyto návrhy nedělají. A, v podstatě eh, já podporuji zpravodaje v tom, že musíme eh, zcela respektovat kompetence tohoto výboru. Další návrhy se snaží eh, se snaží odkazy na definice nebo měnit definice, které stejně již existují ve směrnici o veřejných zakázkách a výběrových řízeních, takže nemá smysl měnit definice jenom pro účely tohoto nástroje. Moje frakce nicméně podpoří návrhy zpravodaje, ale mm, jinak nevidím moc e, cestu vpřed směrem ke kompromisům ve většině případů. Takže bych spíš navrhla, aby na zpravodaj navrhla, abychom hlasovali o všech těchto pozměňovacích návrzích a co nejvíce hlasovat M blok. Jak jsem již řekla, moje frakce bude hlasovat e, o zamítnutí návrhu, protože ten návrh vytvoří více problémů, než by je vyřešil. Doufám, že komise prostě ten návrh stáhne. První verze nebyla přijatelná pro radu a pro mě taky ne. A já mm, nevidím, že tím by se to teď nějak měnilo. Děkuji. Děkuji. A já nevidím žádné další stínové zpravodaje či zpravodajky či další členy kteří by chtěli slovo, tak navrhuji, abychom dali slovo opět zpravodaji. Ano, ještě. Komise. Komise by chtěla také k tomu něco říci. Jean-Yves Merlev z komise. Děkuji, paní předsedkyně, děkuji za možnost reagovat stručně Na poslední schůzi IMCO jsem již řekl, že je třeba mít mezinárodní nástroj veřejných zakázek, abychom posílili vliv EU při mezinárodních vyjednáváních. Jak víte, náš trh je z definice automaticky tedy otevřen a kdežto naše podniky většinou naráží na různé preferenční režimy v řadě zemí, včetně USA, Číny, Indie, Turecka, Brazílie. To jsou hlavní obchodní partneři mimo EU, mimo Evropu. My bychom neměli jim umožňovat, aby diskriminovali naše firmy, když naše trhy jsou otevřeny zahraniční konkurenci. Proto vítáme diskuze tomto výboru, výboru INTA a budeme se těšit na diskuze o kompromisech, v kterých se pracuje. A uvítáme jakékoliv konstruktivní návrhy, které pomohou objasnit eh, pole působnosti návrhu komise a implementaci nástroje a především koncese nebo celní sazebník, tedy odkazy na toto. Také i mm, jsme ochotni diskutovat s parlamentem o seznamu těch smluvních, eh, tedy těch, eh, pardon, těch eh, orgánů, které mohou uzavírat smlouvy o veřejných zakázkách, ale to musí být v souladu s naší obchodní politikou a s politikou vnitřního trhu. Je zde celá řada pozměňovacích návrhů, které se týkají sociálního a udržitelného prostředí. Komise souhlasí, že je třeba ano, prosazovat tyto naše standardy, tak jak jsme to i ukázali v naší poslední reformě, když jsme novelizovali směrnici o veřejných zakázkách a opět jsme ochotni o tomto diskutovat s parlamentem i s radou. Takže tento návrh podle nás je strašně důležitý a dokonce i nás povzbudili závěry poslední rady, Evropské rady, která apeluje na komisi a radu, aby eh, dále debatovala o reciprocitě v oblasti veřejných zakázek, což by mělo vyprovokovat další jednání v radě a doufáme, že dojde k nějakému rozhodujícímu pokroku již a že parlament začnou mezi sebou jednat. Těšíme se na kompromisní návrhy, na kterých se pracuje a těšíme se na jednání se členy parlamentu v zájmu vylepšení návrhu textu komise. Děkuji a pan Štefanek zpravodaj. Děkuji, paní předsedkyně. Víme, že Historie této agendy je zajímavá, ano. Zde různé frakce mají různé pozice, jak víme, ale já se pokusím nalézt určité kompromisy, společný základ nějaký a jsem rád, že všichni tady deklarovali, že jim jde o e, společný názor a já se tak, my se také budeme snažit, tedy já se také budu snažit o kompromisy, aby tato agenda se posunula vpřed. Děkuji. Hlasovat 25. září ve výboru IMKO. To znamená, že máme více času na další debatu, která je docela důležitá. To je diskuze velice aktuální nařízení o stavebních eh, výrobcích a mm, požární bezpečnost, protipožární bezpečnost. Všichni vědí, proč toto téma je teď tak důležité a aktuální. Teď hm, po té, co došlo k tomu obrovskému požáru eh, hm, Grenfell Tower v Londýně a takže Výměna názoru s Evropskou komisí je důležitá. Cílem je diskutovat o stavebních materiálech a příslušném nařízení o stavebních materiálech, případné novele a především o tom, jak je toto spojeno s protipožární bezpečností. Tato výměna názoru také samozřejmě i zahrne eh, eh, přehled, který nám podá komise jaké iniciativa, při, iniciativy přijímá v této oblasti. Takže ještě jednou děkuji Catherine Steeler, že přišla s touto iniciativou a požádala o tento bod na programu pro nás, legislativce, zákonodárce. Je to důležité vést aktuální debaty, protože to od nás občané očekávají také. A určitě to nás přiblíží občanům. Tak Katrin, ráda ti dávám slovo. Eh, děkuji, paní předsedkyně, děkuji, že jste podpořila tuto iniciativu. Ano, všichni jsme s hrůzou sledovali, co se dělo v Londýně a vznikla řada otázek a otazníků ohledně bezpečnosti a stavebních výrobcích a odpovědnosti ano, samozřejmě náš výbor má ve svém portfoliu nařízení o stavebních materiálech, takže by bylo vhodné, abychom se nad tímto zamysleli a řekli si, jaké kroky je možné přijmout. Aby bylo jasné, eh, tato, toto nařízení to stanovuje harmonizovaná pravidla eh, pro eh, výkonnost těchto výrobků a jejich eh, charakter, hlavní charakteristiky, aby mohly dostat označení ES a potom samozřejmě eh, to jsou členské státy, které jsou eh, odpovědné za jejich bezpečnost. Ale je to proto velice složité. Zde teď se hodně hovoří o možné novele CPR, ale teď také probíhají diskuze o Eh, tedy eh, bezpečnosti proti požární, to vzniklo v souvislosti s Grenfell Tower. Takže jak se třeba izolační materiály používají eh, v budovách, to je velice zajímavé. V některých zemích mají jasná pravidla, jak tedy to používat na těch výškových budovách, jinde to není. Takže to je velice zajímavé. Závisí to na regulaci dané zemi, zatím to není v kompetenci Eh, členských států, takže bychom měli mm, se ponaučit o tohoto. Potom je to otázka obecně bezpečnosti, protipožární bezpečnosti. My máme starou strategii z roku 86, pokud vím, takže bychom měli něco s tím udělat, ale to se netýká CPR jako takového, to je spíš širší obecné téma, jak by měla vypadat naše strategie požární a potom v souvislosti s CPR e je to otázka toxicity materiálu, což je velice komplikovaná věc, to není řešitelná, ale zde nemáme žádnou mezinárodní normu, která by se týkala toxicity a možná tady bychom my mohli z vlastní iniciativy něco přijmout na evropské úrovni. Je zde celá řada otazníků, které jsou, souvisejí, souvisejí s CPR, otázka toxicity, zdali to nějak neopravovat, potom stávající reforma eh, This more general issue. fasád, How do we approach fire? izolace na fasádách a potom jak tedy e, pracovat na bezpečnosti, e, eh, protipožární bezpečnosti samozřejmě. Je to v kompetenci členských států, ano, sice, ale mohli bychom možná si aspoň vyměňovat eh, zkušenosti eh, a to vzít jako začátek, eh, protože víme, že proběhne 13. září diskuze na plénu. 13. září, prosím, napište si to mm, ve tři hodiny, je to na programu tam a doufám, že komise dnes se k tomu vyjádří, ale věřme, že to je také otázka členských států a takže to je třeba tuto otázku i vznést eh, až tady bude sestonské předsednictví, protože členské státy by měly se nad tím zamyslet. Paní předsedkyně, doufám, že to je začátek diskuze a je to téma, které určitě se nám bude vracet, protože Eh, je to něco, co zajímá občany a navíc neseme určitou odpovědnost za nařízení o stavebních materiálech. Takže to je začátek diskuze, úvod a jsem ráda, že tady jsou eh, ti, které to zajímá, včetně komise a také je třeba požádat i estonské předsednictví, aby se k tomu postavilo nějak. Děkuji paní předsedkyně, děkuji Katrin za prvé Nejprve si vyslechneme komisi. A dala bych slovo paní Rafaeli z DG Thank you, Mr. Chairman. Thank you, Mrs. Stein. Děkuji, paní Stiller. děkuji, paní předsedkyně, za tento úvod a za to, že jste dali tento bod na program. Ano, po eh, té hrůzné události Grenfell Tower, tak bezpečnost budov se stala problémem. Hodně se o tom diskutuje teď a dnes, abyste dostali aktuální informace, jaký je přístup k bezpečnosti, proti požární bezpečnosti, tak jaké kroky komise již přijala a co plánuje přijmout, aby přispěla k těmto aspektům. Zastávajících ustanovení smluv o EU, Evropská unie Eh, nemá výlučnou kompetenci za bezpečnost občanů v budovách. Vlastně eh, je nepopiratelné, že zde existují velké rozdíly podle klimatických, povětrnostních eh, podmínek, podle tradic, například pokud jde o používání kamení nebo dřeva jako stavního materiálu a podobně. A z těchto důvodů bezpečnost budov funguje lépe, pokud je to regulováno na úrovni členského státu. A ještě posud komise nemá k dispozici žádný eh, důkaz, že snad eh, ty národní předpisy by nebyly eh, dostatečné. Zde, pokud jde o nové budovy a pokud jde o eh, rekonstrukce stávajících budov, tak tam ty požadavky se hodně zlepšily. Nyní existuje velká nabídka na trhu fasád. A zde máme dva právní akty, které jsou relevantní a ty se objevily i v tisku po této katastrofě. Za prvé nařízení o stavních výrobcích a potom energetická účinnost budov. Nejprve je to nařízení o stavebních výrobcích, takzvané CPR. Toto nařízení o eh, stavebních výrobcích, které eh, nahradilo v roce 2011 směrnici, která byla předtím, tak právní základ je článek 114 smlouvy. A cílem tohoto nařízení je skonsolidovat jednotný trh stavebních výrobků tím, že, jak jsme již slyšeli, se vytvořila společná pravidla o výkonnosti těchto výrobků, jak se mají eh, vyhodnocovat a jak je mají výrobce deklarovat. Členské státy mají tedy pravomoc regulovat bezpečnost budov na svém území tím, že stanovují požadavky na výkonnost výrobků, které se budou používat jako materiály v budovách, pokud to budou považovat za vhodné. A například eh, je to na národních orgánech, aby rozhodli, že třeba pouze eh, ne, eh, nehořlavé podlahové krytiny se mohou používat v dané budově. Dále, normy podle CPR předepisují pouze to, že je třeba spolehlivě vyhodnocovat výkonnost výrobku a komunikovat ní. Nyní mm, bych chtěla vyjasnit tako, a ob, mm, rozptýlit takové obecné nedorozumění. Eh, stavební výrobky skutečně mají označení ES, ale v tomto konkrétním případě to označení ES toho daného výrobku, tak to neuvádí, že ten výrobek je, je vhodný pro použití na všech stavbách v celém EU. Toto označení ES na takovém výrobku pouze uvádí, že výrobce toho výrobku deklarovat výkonnost na základě korespondující evropské normy. To neznamená, že ta budova nebo ten výrobek se používají e, bezpečným způsobem. Ano, toto je upraveno příslušným národním předpisem členského státu. Takže pro všechny výrobky s označením ES, pouze ty, které mají výkonnost, kterou požaduje e, nařízení o stavbách, tak pouze ty se mohou používat, použít v tom daném projektu. To je velký rozdíl mezi CPR a další legislativou, e, která následuje po tzv. novém e, rámci právním, jako například je směrnice o strojních výrobcích podle CPR. Takže ty protipožární aspekty mm, mm, tak eh, hm, a tam eh, tak eh, k dnešnímu datu jsou schopnost, jak reagují na požár, potom jak odolávají požáru tyto výrobky a potom jak jsou výkonné ty střešní krytiny. Takže hm, zde tedy výkonnost, testovací metody, ty jsou tam klasifikovány. Pokud jde o tu protipožární výkonnost, eh, která není zatím pokryta. Takže to je toxicita, to zatím není upraveno v Evropě, a potom výkonnost výrobků, které se používají na fasádách, to není upraveno evropským předpisem. Evropská komise na konci roku 2016 zadala dvě studie týkající se těchto dvou aspektů bezpečnosti protipožární první studie, ta se týká toxicity kouře, tak, eh, takže tady jde o to, abychom i v rámci CPR mohli regulovat toxicitu při hoření těchto výrobků. K dnešnímu datu komise nemá k dispozici důkazy, že členské státy již regulují tuto věc. Eh, běžný výsledek nezávislé studie o eh, toxicity kouře z těchto výrobků při hoření, tak Zatím tedy eh, zde hm, nám jde o to, že je třeba, abychom toto regulovali, abychom zajistili bezpečnost občanů. A třeba stejně jako máme preventivní opatření, jako jsou bezpečnostní východy, požární východy nebo alarmy. Eh, a zde je to spíše ale eh, propojeno s inhalací toho kouře s Eh, z budově, ze vzduchu v budově a ne z, eh, z kouře, který produkuje hořící eh, stavební produkt. Takže to zatím se neupravovalo vůbec. A hm, takže teď my pracujeme s touto studií a podle toho přijmeme rozhodnutí. Druhá studie, hm, kterou jsme také zadali v roce 2016, a se týká hm, evropského přístupu, jak vyhodnocovat výkonnost fasád Východisko pro tuto studii bylo, byl přístup, který zahrnuje nejenom tedy eh, testy, ale velké testy, ale i malé testy. Takže ne proč, pou, proč ne pouze ty velké rozsáhlé te- testy, protože některé eh, státy používají menší testovací metody a orgány eh, nechtějí tento přístup opustit. Dále protipožární bezpečnost nezávislí pouze na velikosti fasády, na velikosti toho testu. Ano, třeba ta katastrofa Grenfell Tower, to se stalo tedy v zemi, kde se aplikují ty rozsáhlé testy pro mm, vyhodnocení výkonnosti fasád. Na podzim komise opět otevře tuto téma s členskými státy. Je třeba zachovat i ty menší testovací metody mm, a bude se s nimi tedy o tom jednat. A mm, po Grenfell Tower eh, Fire tak členské státy se mm, mohou třeba rozhodnout, že budou používat pouze velké testy. A jak jsem již zmínila, tedy ta toxicita a ty, to testování fasád, takže to bude důležitý nástroj pro orgány komise i členské státy, aby se zajistila bezpečnost budov na území členských států. A e, druhý akt, o kterém se hodně teď jedná, je energetická účinnost budov ta vyžaduje, aby členské státy mm, e, e, splnili minimální požadavky na termální, na, mm, minimální požadavky na termální výkonnost budov, tedy těch skořepin, to znamená e, zdi, okna, střechy, pokud jde o systémy i ventilace, topení a chlazení. A to je v podstatě jediný prvek toho mezinárodního stavebního zákona, kodexu, které, kde se to upravuje. Jinak se tam nevyžaduje výkonnost mm, stavebních mm, produktů, konstrukčních materiálů, takže to nemá na to vůbec vliv na tyto výrobky. To se nedotýká mm, ani výkonnosti fasád. Pokud jde o izolaci, tak izolační materiály. Opět to spadá do subsidiarity. Členské státy mohou e, si stanovat vlastní požadavky na používání těchto materiálů a EPB eh, tedy mm, neřeší otázku tloušťky například toho izolačního materiálu. Dále obecný rámec energetické účinnosti, tak zde mm, v podstatě v žádném případě EPBD nemá přednost před národními požadavky, které se týkají zdraví a bezpečnosti osob další opatření, která budou potřebná na evropské úrovni pro tyto stavební materiály, abychom řešili zvýšené riziko, eh, které vzniká kvůli větším používání organických materiálů v budovách. Tak jak víte, to nařízení zatím eh, jeho implementace v gestci členských států a zatím nemáme žádný důkaz, že by nebylo snad efektivně aplikováno v členských státech. Zatím ani přesně neznáme, jak proběhla ta, ten, ten požár, proč proběhl požár Grenfell Tower. V této chvíli víme, že tento požár eh, vzbudil řadu otázek, které se týkají právě výkonnosti interiéru eh, budov a eh, co se týče izolačních materiálů na fasádě. To je, může být velký, velká výzva pro příslušné orgány, protože ta, mm, nejprve je třeba mít fakta a podle toho se postavit v bezpečnosti. Členské státy budou mít velký problém do budoucna z těchto důvodů. Budo, bezpečnost budova není určena volbou materiálu pouze. Tady do toho vstupují další faktory, jako, mm, jako tedy e, projekt té budovy, jako je instalace těch protipožárních systémů, těch alarmů, jako lokalizace, jako ekologické, environmentální faktory a tak dále. Za druhé, oběti požáru klesají, jejich počet klesá asi o 60 za posledních 30 let. Klesl počet obětí požáru. Třetí, je pravda, že většina umrtí způsobená požáry v budovách způsobuje inhalace splodin, kouře, ale samozřejmě i, takže i ten obsah, tedy to složení eh, těch materiálů, eh, to je velice důležité pro tento kouř, protože často se, eh, se, se zinhalují a jinak by vlastně měli ještě možnost utéci. Ale toto všechno zatím spadá do kompetence členských států. Komise hodlá podpořit členské státy při této činnosti, při těchto analýzách a chceme vytvořit platformu pro výměnu informací mezi příslušnými orgány členských států a dalšími subjekty, tak aby se mohli vzájemně od sebe ponaučit eh, a mm, jak tedy eh, by se mohli vzájemně ponaučit z toho, jak u nich eh, funguje protipožární bezpečnost. To snad zvýší i možnosti členských států a jejich orgánů plnit úkoly při plném vědomí výhod a nevýhod rozhodnutí nebo té volby, jaké materiály se použijí. Děkuji. Děkuji vám eh, mnohokrát eh, za tyto obšírné informace. A nyní bych eh, požádala ty, kteří chtějí položit dotazy komisi, tak prosím Andreas Schwab, paní předsedkyně. Děkuji mnohokrát paní Catherine Styler, že Eh, jako eh, bývalá zpravodajka pro eh, nařízení o stavebních materiálech, který toto předložila. Taky děkuji komisi za velmi vyváženou prezentaci. Za prvé bych chtěl říci následující. Je samozřejmě důležité, aby po té tragédii v Londýně, abychom přesně prověřili, jak to vypadá s legislativou ve stavebnictví a abych, abychom prostě měli aby prostě nějaké eh, chybné eh, vadné materiály vedly eh, k takovýmto tragédii, Tyto materiály musí být testovány a na základě toho, co řekla komise, tak tady tento postup ještě není ukončen. A já si myslím, že bychom asi nikomu by to neprospělo, kdybychom pracovali příliš rychle. Musí se pracovat obezřetně. Já jsem ale Eh, přesvědčen, že eh, musíme se zamyslet nad konečnými důsledky. Já jsem se informoval na to, jak eh, by tyto, jak tyto budovy jsou vybaveny třeba když je něco nad 22 metry, nějaká budova, tak tam jsou tak tam tedy ten materiál nemůže být eh, hořlavý, to jsou naše vnitrostátní předpisy, ale i jiné členské státy mohou převzít tady tyto zákony. Potom jsou tady předpisy, které tady nebudu číst, ale jenom eh, na základě přehledu této legislativy, tak v žádném případě eh, v případě byt, že to tedy nesouvisí se samotnou skladbou té fasády, ale se zpracováním té fasády, jak potom e, toto nakonec se provádí. A závěrem bych chtěl říci, že pokud dojde, e, že tady došlo k této tragédii v e, Grenfell Towers a my samozřejmě musíme pro ty oběti odvést tuto práci, ale už se dlouho ví, že existuje velice sporný boj mezi jednotlivými eh, výrobci stavebních materiálů, ale nemůže to vést k tomu, aby kvůli eh, eh, tomuto požáru Eh, vedlo k něčemu, co by se nemohlo dokázat. Důležité je prověřit eh, fakta a potom, až budeme mít fakta, tak vyvést závěry, takže nedělá to eh, naopak. Určitě máme tady na to všichni stejný názor a budu dále čekat na diskuzi s velkým zájmem. Děkuji vám mnohokrát. A nyní Kristel Šalimose. Já bych eh, také chtěla poděkovat eh, paní eh, Catherine Styler, že vůbec přišla s touto diskuzí a také, abychom se poučili z této strašné tragédie v Londýně. Rovněž děkuji komisi za to, že nám pohovořila o těchto možnostech, čeho můžeme dosáhnout na evropské úrovni. I když je to pravomoc členských států, já mám Dvě připomínky. Já už jsem deset let v Evropském parlamentu a zkonstatovala jsem mm, několikrát, hovořila jsem s hasiči a vždy jsem slyšela, že by se mělo učinit více na evropské úrovni, tak aby se zlepšily pracovní eh, podmínky hasičů a také jejich pracovní prostředí. Takže to je určitě eh, velice důležitá věc. Souvisí to také s tou Eh, toxicitu a je určitě důležité provádět tady tyto testy, pokud jde o toxicitu, eh, protože jedná se i tedy o ty zaměstnance, tedy ti hasiči, kteří musí být chráněni. A potom další věc, kterou zde chci, chci zde zmínit, bez pochyby je jasné, že se jedná o pravomoc členských států, aby se starali o protipožární ochranu, ale přesto neměli bychom zde pomoci občanům, kteří eh, si dělají starosti. Nebylo by dobré, abychom měli eh, nějaké standardy nebo nějaké monitorování, eh, co se týče protipožární ochrany Eh, jak to vypadá v jednotlivých eh, eh, členských státech s ochranou proti požáru? Mm, to by určitě bylo užitečné pro občany, prostě udělat si takovou, mm, takové schrnutí toho, jak to vypadá v jednotlivých členských státech, takový přehled, aby se to dali srovnat takže eh, aby nejenom komise, ale i členské státy si porovnali nejlepší metody. Občané mají o to velký zájem a také eh, můžou vyvíjet eh, nátlak na místní a národní úrovni. Ale určitě je dobré se eh, podělit o dobré zkušenosti z jednotlivých členských států. Nejedná se pouze o tedy o věc čistě Evropské unie, ale Evropská unie by zde mohla být nápomocna v této oblasti a poskytnout informace ohledně toho, co funguje a co nefunguje, protože eh, takováto eh, tragédie už se nesmí nikdy stát. Děkuji. Děkuji vám mnohokrát. Eh, pan Dalton, eh, já bych chtěl znovu eh, poděkovat paní Styler, že s tímto přišla. Je důležité, abychom to měli na programu a diskutovali o tom. Myslím, že je příliš včasné o něčem hovořit v rámci vyšetřování. Neví se, proč přesně a jak se stala ta tragédie v Grenfell Tower a proč byla tak strašná já vím, že když komise hovoří o tom, že, šedes, že se eh, snížilo o 60 počet úmrtí kvůli požáru během eh, minulých let, ale když se podíváme na tu tragédii eh, v Grenfellu, tak určitě lidé by řekli a je, jsou mají na to právo, že prostě to nestačí. Já vím, že Evropská unie zde má omezenou úlohu, ale to je samozřejmě něco, co by se mělo směřovat na členské státy, protože eh, to, co se používá v ten materiál v Grenfell Tower, tak to se nesmí používat v Německu ani ve Spojených státech a zase, že to bylo zakázané i ve Spojeném království. To se ještě musí zjistit. Eh, samozřejmě eh, Evropská unie zde má omezenou pravomoc, ale já si myslím, že my můžeme pomoci a položit určité otázky. Zde jsme se soustředili na toxicitu, e, to je e, také velice důležité, ale e, co víme, že ty, ta izolace posloužila tentokrát k tak rychlému rozšíření požáru, takže musíme se na to zaměřit v budoucnosti. A toxicita je často v případech nejbezpečnější, ale v tomto případě Grenfell Tower nebyla nejdůležitější toxicita, že se tak rychle rozšířil požár. Já bych chtěl vědět, eh, zda existují nějaké osvědčené postupy, pokud jde o projektování eh, budov, eh, nějaké osvědčené postupy, protože se tady jedná také o projektování budov. Ne jenom pouze v případě této budovy, ale i jiné budovy v Evropě mají poněkud sporné mm, struktury. A já bych se chtěl stát komise. Jak si myslíte, že to bude trvat, než se implementují tady ty testovací metody, Eh, nebo otázky bezpečnosti v případě toxicity eh, materiálu, protože to je věc, eh, na které už pracujeme. A ještě jednou děkuji Catherine, že s tímto přišla. Děkuji. Ještě někdo by se chtěl přihlásit o slovo, ale já všechno, co jsem chtěla říci, tak už jsem řekla. A děkuji také ještě jednou eh, Catherine, že to dala do našeho programu a já bych eh, chtěla si vyslechnout eh, komisi, aby zareagovala na položené dotazy. Thank you. Děkuji vám mnohokrát za ty dotazy a připomínky. Já plně souhlasím v tom, že samozřejmě jeden požár už je příliš, takže samozřejmě hm, to, že se Eh, ty, ta umrtí snížila, to eh, nestačí. Zde my sdílíme ten názor, že je dobré, aby si členské státy vyměnily osvědčené postupy a informace, protože to by eh, určitě vedlo ke zlepšení současné situace. My, komise, jsme ochotní vytvořit platformu, přede, také s předsednictvím rady se na to musíme podívat, protože toto je věc členských států Ehm, bezpochybně, ale je to oblast, kde my chceme být aktivní a kde eh, chceme eh, toto usnadnit, protože zde je přidaná hodnota. Eh, potom ohledně těch dvou konkrétních dotazů, my zatím nemáme informace o takovýchto dokumentech na evropské úrovni, ale to je jedna z těch možností, kterou bychom mohli proskoumat na základě osvědčených postupů, pokud existuje nějaká potřeba, abychom eh, definovali nějaký eh, společný referenční dokument pro požární ochranu. Eh, to by byla určitě jedna z možných alternativ. A potom, co se týče studií, hlavně ta, co se týká toxicity kouře, tak jak bylo řečeno, očekáváme, že studie bude ukončena Eh, na podzim a eh, my se eh, podíváme potom, k jakým krokům se můžeme uchýlit na základě těchto, této studie. Také mít nějaké standardy na testování toxicity nebo možné toxicity či kouře, který vychází z těch stavebních materiálů a neomezovat se pouze na tu, na tu samotnou toxicitu a to je cílem této legislativy. Já jsem nehovořila o tom, eh, že směrnice o stavebních eh, výrobcích se nyní reviduje, eh, protože tato legislativa pochází z doby dávné před touto tragédii a netýkalo se to stavebních materiálů. Zde chci zmínit posouzení dopadu a to je oblast, kde se tím budeme velmi pečlivě E, zabývat a zvážíme možnost e, zrevidovat nařízení. Děkuji. E, děkuji vám mnohokrát. Catherine, chceš se k tomu ještě vyjádřit? Děkuji a rovněž děkuji komisi a kolegům ta otázka, o které hovořila komise, ty fasády, eh, tak eh, na to jsme se nyní Existují rozdíly eh, v českých státech, pokud je o testy. Musíme se na to zaměřit, protože ta otázka fasád je opravdu velmi důležitá. A Andreas hovořil o tom, že Eh, fasády a to je zvlášť od toho, na co se dívá komise. Takže ty fasády se používá i eh, v českých státech a eh, třeba v Německu existuje zákaz od určité výšky a to je zajímavá informace. Ta platforma, o které hovořila komise, to bychom určitě uvítali. Je důležité sdílet informace, osvědčené postupy a pochopit situaci a e, potom, abychom pochopili, v čem také e, spočívá legislativa protipožární ochrany v jednotlivých členských státech. V některých e, zemích mám za to, že že když začne požár, tak někdo to musí řešit a v některých členských státech se liší ten čas, někde je to třeba 10 minut a jiný je dopad eh, na budovy a eh, z toho plynou různé důsledky. Důležité, abychom eh, věděli, v čem spočívají rozdíly a jak to řeší jednotlivé členské státy. A možná je e, dobré ta platforma, o které hovořila komise, ale my víme, že to o, závisí na členských státech, že ty musí do té platformy e, přispívat. Takže určitě bychom se mohli zvětat během estonského předsednictví, situace členských států, zali by chtěli e, přispívat do takovéto platformy. E, to je něco, o, co bychom si mohli vzít z dneška. E, paní Šaldemos hovořila o té toxicitě a co se děje eh, těm eh, fantastickým eh, hasičům, kteří pracují v českých státech. A hasiči v případě Grenfellu, když te, vlastně ten požár vznikl v té eh, lednici, v ledničce a to je něco, co se eh, může stát eh, kdekoliv, že vlastně takový malý požár se může proměnit v něco obrovského a hasiči to sami, ti sami, kteří to zažili, tak se můžou podělit o názory s ostatními a můžou tedy říci, jak se může takto požár rychle rozšířit. Eh, také můžeme jednat o tom, jak můžeme podpořit hasiče, jak jim pomoci. A to, co řekla Christel, eh, to, že mnozí eh, hasiči, tak je důležité zde zmínit otázku jejich zdraví. Nad tím se musíme zamyslet, protože pokud tady můžeme udělat něco ohledně toxicity a ohledně stavebních výrobků, tak to je věc, kterou musíme zohlednit, zdali máme také odpovědnost Eh, v případě těchto standardů. A potom, co se týče strategie protipožární ochrany, a, a já nechám na straně eh, reformu eh, CPR, tedy, tak je potřeba, abychom měli strategii v rámci Evropy. A já myslím, že to, to bylo z roku 1986 Eh, takže musíme pokročit ku předu. Chtěla bych poděkovat komisi, ta platforma, to je určitě eh, vynikající start. Musíme podpořit komisi v této práci, ale musíme také eh, hovořit s členskými státy, protože my víme, že členské státy se musí zapojit a musíme zajistit sdílení osvědčených postupů a sdílení informací. Je důležité, aby to bylo v našem programu. Děkuji vám, Catherine a jsem eh, ráda, že tento eh, nový bod v programu vedl eh, k takovýmto výstupům a měli bychom to tedy dále předat v členských státech. Děkuji komisi za to, že přišla a to znamená, že tímto končí naše Eh, dnešní eh, schůze a eh, příští schůze bude zítra, kdy budeme hlasovat a budeme pokračovat v 9 a děkuji mnohokrát tlumočníkům a sekretariátu za to, že připravili všechny dokumenty na dnešek a teď bude schůze koordinátorů a začneme za čtvrt hodiny.